a nikdo z místopředsedů neměl před čtvrtou hodinou odpolední čas. Derek slíbil, že tady bude ve čtyři, takže mě bude velkou ctí, že budu moci krátce této schůzi předsedat. Mimo jiné z toho důvodu, že se zdá, že v tomto výboru jsem nejdéle z vás všech už od roku 1999. Úplně nejstarší ještě nejsem, jenom jsem tady nejdéle. Takže Derek převezme předsednictví v 16 hodin. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání, které doufám, že jste všichni dostali. Máte prosím někdo nějaké připomínky? Zjevně ne, takže bereme pořad jednání za schválený. Ve zpravodaji kont naleznete seznam jazyků, které jsou dnes pokryty jako vždy se dnešní zasedání vysílá na internetu. V rámci bodu 3 naleznete zápisy ze schůzí 11. a 18. ledna. Pokud k ním nemáte žádné připomínky a neuplatníte je do konce tohoto zasedání, tak budeme vycházet z toho, že tyto zápisy byly schváleny tím se dostávám k prvnímu obsahovému bodu, bod číslo 4, kde nás čeká výměna názoru se zástupci bulharského předsednictva. A do, dovolil bych předsednictví, dovolil bych si přivítat paní Marinu Petrovu, kteráž to je ministrní, respektive náměstkyní ministra financí Bulharska. A budeme hovořit o návrzích doporučení rady k absolutoriu. Takže vás přivítám, dám vám trochu času na to, abyste učinila úvod a potom budeme mít diskusy. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé se omlouvám za hlasovou indispozici. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že dnes mohu vystoupit před tímto výborem s prezentací doporučení Rady absolutoria pro komisi pro uplatnění rozpočtu za rok 2016, a to v souladu s článkem 319 smlouvy. Absolutorium je pro Radu velmi důležitá záležitost. Je potřeba, aby fondy Evropské unie byly využívány v souladu s pravidly, a aby výdaje byly v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Rada ECOFIN přijala doporučení poskytnout absolutorium komisi pro realizaci rozpočtu z roku 2016 20. února. Kromě toho také přijala tato doporučení pro decentralizované agentury, výkonné agentury a společné podniky. Rada ve svém doporučení zdůrazňuje řadu prvků, které si vyžadují další opatření a kterým se musí všichni aktéři bezprodleně věnovat. Na jednu stranu rada vítá, že poprvé od chvíle, kdy účetní dvůr začal v roce 1994 poskytovat SA, se vyjadřuje kvalifikovaným způsobem k legálnosti a, a řádnosti účtu. Kromě toho také vítáme, že dochází k postupnému snižování úrovně chybovosti, tak jak to uvádí účetní dvůr během posledních let. Na druhou stranu je pořád škoda, že celková očekávaná úroveň chybovosti, kterou účetní dvůr uvádí pro rok 2016 na 3,1%, je stále nad referenční hodnotu 2%. A ráda by proto byla ráda, aby se finanční systémy řízení dále zlepšily a aby se snižovala chybovost ve všech politických oblastech. Je pravda, že už jsme dosáhli mnohého a je potřeba to uznat. A v tomto kontextu by Rada chtěla poděkovat komisi a členským státům za vynaložené úsilí a přijatá opatření. Je také kladným znamením, že v oblasti dvě jsme neměli v roce 2016 zásadní chyby v oblasti tržní a přímé podpory. To je velice důležité, protože podpora trhu a přímá podpora představuje tři čtvrtiny výdajů v této oblasti. Nicméně stále nás ještě čeká řada práce. Rada by proto ráda apelovala jak na komisi, tak na členské státy, aby zavedli do praxe doporučení účetního dvora a zároveň žádá členské státy, aby nadále spolupracovali s Evropskou komisí a dali prioritu zvyšování kvality spíše než počtu prvních kontrol, které mají sloužit k prevenci, detekci a opravě chyb. Rada také zdůrazňuje, že tyto kontroly něco stojí a že je potřeba vzít v úvahu složitost politik a programů. A proto je potřeba nastavit rovnováhu mezi rizikou chyb a rizikem chyb a náklady na kontroly a audity. A musíme se soustředit spíše na lepší kontroly než na více kontrol. Prevence je vždy lepší než náprava a proto by komise měla uplatňovat primitivní opatření, jako například pozastavení pladeb a přerušení pladeb, a to plně v souladu s platnými pravidly. Rada by také chtěla zdůraznit potřebu i nadále používat finanční úpravy a znovu získávat již vydané prostředky, a to opět v souladu s příslušnými pravidly, které mají chránit rozpočet Evropské unie. V tomto kontextu bychom rádi zmínili s lítostí, že ne všechny ne všichni aktoři využili veškeré dostupné informace k tomu, aby docházelo k prevenci, detekci a opravě zásadního množství chyb. Protože to by mohlo znížit tu očekávanou míru chybovosti a přiblížit ji k tomu Prahu u všech kapitol výdajů. Nyní, co se týče třetí oblasti, tedy bezpečnost a občanství. Zde rada vítá, že poprvé účetní dvůr ve výroční zprávě uvádí zvláštní kapitolu k těmto politikám. Apelujeme na účetní dvůr, aby v této oblasti rozšířil audit, abychom měli na další roky informace o chybovosti doporučeních a výkonu. Rada dále zdůrazňuje, že výdaje v této oblasti se během posledních let navýšily, a to především v politikách, které mají souvislost s migrací. Máme za to, že dozrál čas na to, abychom zvýšili intenzitu kontrolní činnosti. Vážení poslanci a poslankyně, Navrhuji vám, aby i tento výbor se obrátil na účetní dvůr se žádostí více se zabývat tímto okruhem. A navíc rada apeluje na komise a na členské státy, aby pracovali na slabých místech při uplatňování kontrolních systémů v oblasti migrace a bezpečnosti v souladu s doporučeními účetního dvora. Nyní k rozpočtovému a finančnímu řízení a předvídatelnosti financování z EU. Když se podíváme na přijaté a využité platby, tak rozdíl mezi nimi se v roce 2016 zvýšil a rada to bere na vědomí. Uvědomujeme si, že se dá očekávat, že v budoucnosti se bude zvyšovat tlak na platby. A rada by proto ráda apelovala na Evropskou komisi, aby nastavila systém tak, aby se včas mohly vydávat peníze, tak aby nedošlo k jejich nedočerpání. Účetní dvůr také zmínil, že se zvyšují RAL, Leží nám to na srdci a rada proto apeluje na komisi, aby sledovala nadále tuto záležitost a zajistila dobrou rovnováhu mezi položkami závazků a pladeb. Účetní dvor také zmínil, že dochází ke zvyšování finanční expozice evropského rozpočtu kvůli dlouhodobým závazkům, zárukám a právním závazkům. A rada by proto apelovala na Evropskou komisi, aby sledovala tento vývoj a s ním spojená finanční rizika. A nakonec by rada ráda apelovala na Evropskou komisi se žádostí o zvýšení transparentnosti, jednoducho, jednoduchosti a odpovědnosti veškerých nástrojů Evropské unie. Potom ještě poslední věc a to výkonnost. Výsledky a výkonnost jsou zásadní a to především v kontextu rozpočtové kázně a nedostatku zdrojů. Rada si cení práce účetního dvora, zvláště při hodnocení výsledku evropského rozpočtu, a má za to, že to je důležitou součástí každoročního hodnocení řádného řízení evropských financí. A apelujeme na účetní dvůr, aby se i nadále soustředoval ve svých budoucích výročních zprávách právě na výkonnost. Rada souhlasí s doporučením účetního dvora, že je potřeba lépe optimalizovat eh, reporting v oblasti výkonnosti a toho můžeme dosáhnout koherentností cílu a indikátorů, kteří jsou, zahrn- kteří jsou zahrnuti v eh, prohlášeních o programech. Rada by chtěla apelovat na Evropskou komisi, aby nadále zlepšovala kapacitu poskytovat zprávy v oblasti dosahování výsledků a to tím, že zajistí kvalitní informace, zvýší transparentnost a uživatelskou eh, příznivost těchto údajů, protože vyvážený reporting povede k lepšímu hodnocení minulých výsledků. A toho můžeme dosáhnout tím, že budeme poskytovat eh, informace nejenom o kladných příkladech, ale také o hlavních výzvách, nedostatcích a překážkách. Rada by ráda zdůraznila, že posilování výkonnostního rámce by mělo respektovat rovnováhu mezi náklady a přínosy těchto informačních systémů o výkonu. A je potřeba nastavit řadu potřebných indikátorů, které potřebujeme k tomu, abychom získali údaje, ale přitom nemůžeme vytvářet administrativní zátěž. Je potřeba racionalizovat a dostatečně v budoucnosti snížit počet cílů a indikátorů. Dámy a pánové, nakonec přece jenom musím připomenout, že očekávaná chybovost nutně neodkazuje na podvody anebo na mrhání penězi. Ve stávající hospodářské situaci stále je Evropská instituce, instituce i finance pod tlakem a proto bude potřeba, aby všechny instituce a zainteresované strany lépe řídily fondy Evropské unie a lépe předvídaly budoucí potřeby peněz. Je potřeba zajistit to, aby evropské peníze dosáhly výsledky, které by nebyly jinými prostředky dosažitelné. Je potřeba vyslat jasný signál evropským občanům a daňovým poplatníkům, že evropské fondy se užívají odpovědným způsobem. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát za vaše úvodní slova. Vidím zde dva zájemce o, zlama, o slovo. Nejdříve pan Zdechovský, pan Savama. Přeje si ještě někdo další vystoupit? Ne. Pokud ano, takže před... Dostává slovo uh, koordinátor, ale potěšil jste mě, pane předsedající, že jste dal prvně slovo mně. Uh, ve vaší zprávě uh, jste říkala, že je potřeba snížit počet cílů a indikátorů. My se hodně potýkáme tady ve zprávách ve výboru KONT problémem, že často máme příliš mnoho programů a, a málo těch programů je efektivní, že někdy bychom chtěli, aby těch programů bylo třeba míň a aby byly lépe kontrolovány. Nedávno jsme tady probírali speciální zprávu ohledně greeningu. Greening je jedna z ukázek, kdy opravdu skvěle zamýšlená věc e, nemá vůbec takový ten výsledek, který, e, který jsme chtěli. A myslím si, že bychom strašně přivítali, kdyby i e, ze strany rady tato věc byla daleko více reflektována a daleko víc rada podporovala Evropský parlament e, v těch rozhodnutích. Když něco nefunguje, je potřeba se nad tím racionálně zamyslet a je potřeba tu věc změnit a ne, že ji necháme dojít do konce. A pak jste tady mluvila o indikátorech chybovosti. Já vůbec chybovost jako neberu jako parametr. Tady se s tím strašně všichni ohánějí, že chybovost. Ale co je to chybovost? Je to nastavením členského státu, jestli ty chyby bude hlásit do Bruselu nebo nebude. Jestli se v Bulharsku rozhodnete, že vlastně budete tím příkladem dobrého pastýře, který své ovce dokáže napomenout a dokáže to s nima opravit a tak nemusíte reportovat do bruselu evropské komisi nějakou chybovost nebo ne, nemusíte vůbec o tom problému reportovat a je ten vlastně přístup těch jednotlivých členských států je v této oblasti jiný. Já se vždycky směju třeba některým státům, kde opravdu mají problémy s evropskými projekty a mají menší chybovost než Česká republika nebo než Bulharsko, než Rumunsko. Prostě myslím si, že je to opravdu o nastavení a myslím si, že tohle je věc, která by se měla sjednotit. A také bychom byli, aby eh, byli rádi, kdyby v příštích letech Bulharsko výrazným způsobem přispělo, jako to slíbil váš pan premiér, že budeme opravdu racionalizovat tu naši činnost a že i se najdou mezi členskými státy eh, natolik, bych řekl, eh, silné státy, které řeknou, že vlastně nelze ty chyby nebo ty podvody v těch zprávách přejít. My pořád nad těma zprávama OLAFu nevíme, kdy je vhodné tu zprávu zveřejnit. Tady jsme měli třeba jednu zprávu z České republiky, tak se spekulovalo, jestli bude zveřejněna před volbama, po volbách. Já si myslím, že to není vůbec důležitý. Že myslím si, že to vyšetřování by, má být nadstavba vlastně všeho a nemělo by se ohlížet, v jakém státu jsou jaké volby a ty členské státy by neměly tolik přiblížet k tomu, jestli někde se bude měnit politická situace nebo nebude. Moc krát děkuji za to, že jste s náma, že si chcete vyměňovat skutečně s námi názory. My myslím, že jsme tady hodně pozitivní kritici, ale jsme kritici a to prostě k té naší práci patří. Dankeschön. De vertaling eh, liep eventjes achter. De heer Savama. Thank you, chair. Děkuji, pan Savama. Děkuji, pane předsedo. Dneska mezi námi. To jsem chtěl říct na úvod. Na druhou stranu by to nemělo být výjimkou byli bychom velmi rádi, eh, kdybychom tedy mohli častěji poblahopřát bulharskému předsednictví. My jsme proto, abychom se soustředili na riziko, spíše na kvalitu než na kvantitu. Nepochybně jsme také proto, aby tedy eh, byly prováděny finanční korektury, aby se rozpočet prováděl efektivnějším způsobem cestě, využil příležitosti a řekl jednu věc. Možná, že z teoretického hlediska to není nejvhodnější okamžik, ale já si nemohu pomoct. My eh, všichni máme na paměti eh, víceletý finanční rámec, co to právě s ohledem na Brexit. Zor rady. Jaká je vaše pozice? Já neočekávám, že nám to řeknete úplně eh, do všech podrobností pravdivě, ale pojďme se na to podívat takhle. Pokud tady bude tedy nepředpojatý přístup k tomu, že vlastní zdroje, máme k ním nepředpojatý přístup. A pokud ne, tak víte, že nebudeme schopni to všechno zvládnout protože Evropská unie tedy se snaží o velmi silnou pozici, pokud jde o víceletý finanční rámec po Brexitu. Minulý týden se hlasovalo ve výboru pro rozpočet a v březnu na tom, o tom budeme hlasovat na štrasburském plenárním zasedání. To znamená, že pro nás má zásadní význam. Děkuji. Děkuji. To byla velmi důležitá otázka, protože víceletý finanční rámec se týká nás všech. Paní Kapl. No, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také velice ráda poděkovala paní ministrině za její slova. Jsem s pradodajkou pro absolutorium Evropskou míru chybovosti 1,7%, což je velmi potěšující. Je to pod těmi dvěma procenty, což je ten cíl. A přišel s prohlášením o věrnosti, co se týče uvedení účtu, a také řekl, že veškeré postupy byly řádné v souladu s právem a v roce 2016 se, se snížily výdaje o 3,3 Zcela podporuji eh, vaše výroky v tom smyslu, že musíme hledět zejména na projekty a financování projektů ze z Evropské unie a dbát přitom na to, aby evropské peníze vedly k vzniknutí přidané hodnoty. A samozřejmě musíme zejména hledět na princip better regulation, tedy lepší právní předpisy, tak abychom projekty, agentury a fondy měli co možná nejlépe nastrukturované a přizpůsobené aktuální situaci. Velice ráda společně se stínovými zpravodaji e, zapracuji vaše doporučení, které se e, týkají fondu EDF. Máme hůtu pro prozměňovací na návrhy, která je do 1. března a já jsem pochopila, že v zásadě se vám zpráva líbí, jsem tomu ráda a jak jsem již uvedla, zapracujeme i vaše podněty. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Konakov. Děkuji, pane předsedající. Práci na tomto tématu Připojím se k panu kolegovi Savamovi. Skutečně je tu zásadní problém a já si myslím, že s ním budeme mít co dočinění za dva měsíce, až se objeví nový návrh víceletého finančního rámce, ale já učiním ještě další krok směrem vpřed. Ne kolo absolutoria bude mít v tomto ohledu mnohem, ještě, mnohem větší význam. Je důležité, abychom se z toho poučili a abychom na základě těchto zkušeností byli schopni navrhnout eh, co možná nejlepší koncept toho, jak tedy budeme zeptali, jaká je možnost eh, těch jednotných pravidel, jaká je možnost zjednodušit ta pravidla tak, abychom tu současnou chybovost dokonce ještě snížili, a to především v oblasti politiky soudržnosti. Děkuji vám za pozornost. A také z mé strany děkuji mnohokrát paní ministrině Petrové, že s námi zde dnes diskutuje o e, absolutoriu za rok 2016. Jsem zpravodajem za absolutorium komise a váš pozitivní odhad, který jste zde e, nadnesla, z naší strany e, velké části podporujeme. I když Eh, se musíme podívat na průběh diskuse na radě. Minulý týden jsme dostali dopis od eh, ministrů financí Nizozemská a Švédska a ti říkali, že budou hlasovat jinak. Eh, ti říkali, že si stěžují na to, že pravidla, která byla zavedena před desítkami let, stále ještě nejsou dodržována. Říkali, že míra chybovosti je příliš vysoká, i když my zjišťujeme, že v minulých a posledních letech byla degresivního charakteru, charakteru snižovala se. E, a e, ministři říkají, což my také požadujeme, že by bylo vhodnější mít absolutorium orientované na výkon, abychom věděli, čeho jsme pomocí evropských peněz dosáhli. Jak vy e, tedy vidíte tyto výtky, které přišly ze dvou členských států, které sice ne naprosto výslovně, ale tak jistě trochu takovým Eh, jaksi zastřeným způsobem se eh, obrací proti strukturálním fondům, nebo to, co oni tam zmiňují, ta čísla, to vše s tím, či oním způsobem nějak souvisí právě se strukturálními fondy. O zemědělství se tam vůbec nehovoří, kde já jsem toho názoru, že tam je obrovský, obrovská potřeba eh, reform právě v oblasti plateb. I když bohužel musíme, je to politování hodné, konstatovat, že co se týče využívání strukturálních fondů v mnoha případech a v mnoha zemích, eh, došlo opět k velkému spožďování právě v současné mm, období, které probíhá. Proto by bylo vhodné, aby některé členské státy zvýšily své úsilí, tak aby dokázaly plnit cíle stanovené v operačních programech, i když a kolegové o tom již hovořili, hm. je třeba se zaměřit i na období po roce 2020 a zamyslet se nad tím, jak bude v budoucnu vypadat evropský rozpočet a finanční rámec, jak bychom si ho přáli mít. A tady ta přání na rozpočet jsou většinou větší než ty možnosti, které může rozpočet poskytnout s ním se pojí jistá obava, že politika soudržnosti a strukturální fondy by v novém období eh, mohly být eh, jaksi na okraji či předmětem toho, že se jejich peníze eh, jako, použijí jako kasička a budou financovat některé jiné politiky. To je velká obava a to je něco, co jistě nám se nelíbí, neboť kohezní politika je důležitá, propojuje Evropu. A i když stále ještě nebyl dosažen práh významnosti 2% v této oblasti, tak v minulosti i v kohezní politice docházelo ke zlepšení. A v mnoha členských státech strukturální fondy vedly k dobrým výsledkům. Byl to dobrý zdroj investic, vytvářela se pracovní místa a růst. A krize pomáhali překonávat krizi z roku 2000, jdou eh, s tou hlavní linií a začínají tady vyjadřovat názory, které ostatní nevyjadřují. Děkuji. Já jsem sám sebe zařadil rovněž na seznam řečníků, paní Petrová. Mám na vás několik od toho. Mám takový dojem, že rada v těchto věcech postupuje velice rutinním způsobem. Mnoho textů o absolutorium. tam nějaké problémy. Když se my v parlamentu zabýváme absolutoriem agentur, tak si vždy vyslechneme jejich názory, názory agentur a u jedné agentury tak týkající se možných chyb právě například v oblasti zadávání veřejných zakázek a nejenom. Jak tedy vy pracujete? A všichni se shodli na tom, že by vám rádi položili otázku, která se týká absolutoria parlamentu pro radu. Víte, že již mnoho. Já jsem byl minulý rok zpravodaj pro toto téma a tehdy jsme vytvořili takzvaný non-paper, neoficiální dokument, ve kterém jsme tematizovali vztahy mezi radou a parlamentem a hovořili jsme také o výměně dokumentů mezi oběma institucemi. Jsme doufali, že dojde k dohodě mezi radou a parlamentem, tak, abychom letos mohli přistoupit k absolutoriu normálním způsobem, ale stále ještě se nic nestalo a proto se vás ptám, jak si představujete další časový průběh v této věci? Kdy jako dvě dospělé instituce? Dále jsem se díval na váš dokument, který se týká absolutoria komise a tady mohu pouze podpořit to, co právě řekl pan Celer. Je nápadné, že v jednom dokumentu dva členské státy, a totiž Nizozemsko a Švédsko, projeví Nizozemsko nemohou být spokojeny s těmi marginálními změnami, ke kterým došlo v oblasti míry chybovosti. Pokud to srovnáme s výroční zprávou účetního dvora, přičemž účetní dvůr již asi čtyři roky neustále opakuje, že mnoho z těch chyb pouštějí těchto chyb. A mnoho chyb je takové povahy, že by členské státy o nich měly vědět a proto nesou spolu odpovědnost za vysokou míru chybovosti. A proto se ptám, kdy budou konečně ministři financí na radě, to bude rada tematizovat a vést o tom konkrétní diskusi. A na závěr, ještě jedna poznámka. V Evropském parlamentu momentálně pracujeme na na zrychlení postupu a udělení absolutoria. Momentálně dáváme absolutorium N plus 2, to je na na zrychlení postupu a udělení absolutoria. Momentálně dáváme absolutorium N plus 2. To nebyť by to zajistilo více transparentnosti a efektivnosti. My na výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme o tom vedli rozpravu a informovali jsme o tom také účetní dvůr. Předloží dříve dříve byla předkládána často až v listopadu a naposledy jsme tuto zprávu měli k dispozici již v září. A účetní dvůr se navíc také pokusí mnoha svá doporučení vydat již v říjnu a ne až v listopadu, jako dříve. A my jako výbor kont bychom rádi věděli, zda rada by byla rovněž ochotná spolu zajistit toto urychlení procesu absolutoria. Nepřeji vystoupit, uděluji slovo paní ministrině Petrové, aby mohla zareagovat. Prosím, paní ministrině, můžete zareagovat na veškeré poznámky a otázky. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za váš zájem a za řadu otázek. Mnohé z nich nebyly jednoduché. Pokusím se na všechny odpovědět na dvěmi procenty především v oblasti politiky soudržnosti, ale platí to také pro oblast rozvoje venkova, když z toho výjmeme přímé platby. Nezapomínejme ale na to, že během posledních let se v těchto politických oblastech situace postupně zlepšila a na to nesmíme zapomínat. Rada si uvědomujeme, že orgány v členských státech mají problémy s kontrolami a ověřováním. Všechno interně optimalizovat, nicméně celá oblast je příliš složitá a proto je to pro ně dosti těžké. Ta pravidla jsou příliš složitá. Pokud budeme mít lépe nastavené programy, sníží se administrativní zátěž i chybovost. Děkuji, já vím, Když se ale podíváme na tyto chybovosti v jednotlivých zemích, a my to sledujeme roky, tak musím říci, že se vždy směju, když se na to dívám. Vidím, že některé státy mají problém a pak se tam ale objeví jenom jedna chyba takže to určitě závisí i na postupu, kterým se tyto chyby hlásí Evropské komisi či účetnímu dvoru. A mám pocit, že ty postupy asi jsou jiné. Můžete se na to podívat a případně se k tomu vyjádřit. Nebo třeba najít způsob, jak to vyjadřovat lépe. Ano, děkuji vám. Teď, co se týče dosahování výsledků. To je, myslím, otázka, která byla založena, která byla spojena i s tím, jestli bychom se neměli spíše sousedit na výsledky než na chyby. Jak jsem říkala, rada vítá to, že účetní dvůr ve své výroční zprávě hodnotí dosahování výsledků. Budeme-li mít dobrý rámec pro výsledky v institucích EU a v členských státech, povede to k lepšímu řízení evropských prostředků a lepšímu hodnocení fungování prostředků v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. A rada tady souhlasí s doporučeními účetního dvora, že je potřeba optimalizovat vykazování výsledků. Nicméně rada se trvá na tom, že to musí být vyváženo že je potřeba stanovit řadu ukazatelů, které nám poskytnou údaje, ale přitom nenavýší administrativní zátěž. Tedy musíme se snažit vyvážit výsledky a chybovost. Teď co se týče dalšího víceletého finančního rámce. Jak víte, stále ještě nemáme návrh Evropské komise až komise 2. května svůj návrh předloží a potom budeme připraveni pracovat na vysvětlujícím prohlášení a snažit se práci v této oblasti dotáhnout co nejvíce dopředu, tak abychom pomohli rakouskému předsednictví. Takže nic nám nemůžete říct. Ani milimetr nemůžete ustoupit. Já jsem vás neslyšel, omlouvám se. Což znamená, že v podstatě nám neustoupíte ani o milimetr a nedáte nám ani jedinou informaci. To vám mám říct. Ano, mohli bychom se držet těch pokynů, které nám dali premiéři. Co se týče našeho předsednictví, tak máme za to, že je nejprve potřeba diskutovat o politických prioritách. Podívat se na to, jak evropský rozpočet naplňuje potřeby veřejných financí a pak se může hovořit o úrovních výdajů. Aha, tak už jsem pochopil, jak mám naformulovat tu otázku. Zkusím to ještě jednou. Vy jako předsednictví máte za to, že nejprve bychom měli diskutovat o skutečných prioritách, tedy o tom, co musí být schopna Evropská unie učinit a až potom se bavit o tom, kolik to bude stát. A tedy priority musí být první. Nejprve se musíme podívat, jaké výzvy a úkoly nás čekají. Na druhou stranu, já jsem z ministerstva financí a musíme se držet určitých rozpočtových omezení, takže nemůžeme hovořit bez březe o prioritách. A jak mi říkal Hans, je potřeba hovořit nejenom o pozitivních prioritách, ale také o negativních prioritách. Ano, priority jsou v prvé fázi důležité, ale nesmíme zapomínat na určitá rozpočtová omezení. A když se díváme, jak se o tom informovalo v médiích, a když tady chceme hovořit nejdříve o prioritách a ne o penězích, tak se obávám, že za dva roky se nepohneme vůbec před, protože ty jednotlivé názory jsou tak různé, tak se rozbíhají ty přibližně naše finanční možnosti, jak jsou veliké, tak abychom... A pak se můžeme věnovat určování priorit, ale já mám pocit, že to, to téma se naprosto jaksi odsunulo. Evropský rozpočet z velké části je financován příspěvky členských států a proto by bylo asi rozumné HDP, nebo jsou ochotní jít dál a poskytnout rozpočtu více peněz. Pokud eh, zůstanou toho, že chtějí mít co možná nejnižší příspěvky do společného evropského rozpočtu, no tak to bude mít vliv také na priority. Na to minulý týden v tomto ohledu ovšem nebyl příliš eh, potěšující, e, nemáme z toho příliš velké naděje. Vaším štěstím je, že jste nyní předsednickou zemí, můžete tedy nějakým způsobem ovlivňovat a já se tedy ptám, jste ochotní během vašeho předsednictví, které bude trvat ještě několik měsíců, i mandátem komise, dospěli k výsledku. Pokud totiž k výsledku nedospějeme, tak budou nejdříve volby do Evropského parlamentu, pak bude muset zvolit nová, být zvolena nová komise. Než to začne vše fungovat, budeme v roce 2020, eh, nebo možná spíš 2020. Komise při nejmenším přislíbila, že svůj návrh bude prezentovat ještě eh, v květnu, což je ještě během vašeho předsednictví. A proto se domnívám, že pak, až bude předložen návrh komise, byste měli připomenout svým kolegům na radě, že je třeba jednat rychle také, že potřebujeme kompromisy, které budou vytvořit na, ženy na základě toho, co bude k dispozici, co si budou přát dát členské státy a podle toho se nastaví priority. Těch peněz tolik není a otázka je, kolik má jít na zemědělství, pak je zde otázka zda chceme mít i nadále kohezní politiku jako strukturální politiku pro všechny regiony, zda chceme mít pro migraci vlastní rozpočtovou podložku, položku a co chceme dělat v rozvojové politice a co chceme dát na výzkum. Tyto základní otázky potřebují odpověď. Ale jak jsem již říkal, čas tlačí, nemáme příliš mnoho času, lhuty jsem již tady oznámil a do dubna příštího roku bychom měli dospět k výsledku. Takto ambiciozní bychom měli mít a e, v této věci vaše předsednictví zahre, bude sehrávat nesmírně důležitou roli. Děkuji vám. For, for this děkuji, děkuji za tento příspěvek. Ano. Naše předsednictví je prvním z těch tří, která budou řešit víceletý finanční rámec. Otázka zní, jestli tedy budeme schopni dokončit ta jednání během mandátu tohoto Evropského parlamentu. Nicméně ten návrh přijde až na konci našeho předsednictví. To znamená, že my můžeme se snažit pouze zjednodušit tu úvodní fázi a pomoci rakouskému předsednictví v tom, aby zahájilo skutečná jednání. A aby tedy diskutovalo o těch obsahových záležitostech. My o tom velmi intenzivně diskutujeme s kolegy jak z rakouského, tak z rumunského předsednictví. Musíme být realističtí. Ambice mít můžeme, ale pokud ostatní země nebudou ochotny eh, postupovat stejně, tak se musíme zkrátka snažit najít eh, nějaký, nějakou vhodnou rovnováhu. Eh, jak bylo řečeno, přijde to na konci našeho období, na konci našeho předsednictví, to znamená, že tady šéfové státu a vlád budou tady diskutovat o těch otevřených otázkách, e, mimo jiné i o správném harmonogramu. Názory na to se liší, ale žádné priority ať už je to migrace, soudržnost a tak dále. Byť tu bude muset dojít k nějakým škrtům, e, nikde není řečeno, že na závěr tady budeme schopni dosáhnout vyšších částek. Já si myslím, že o tom budeme muset diskutovat spíše paralelně. Předsednictví, mohla byste se tedy vyjádřit k dalším otázkám paní Kapel, pana Celera a tak dále? EDF. nemusíte spěchat. Pane Celere, k tomu vydalo společné prohlášení, ve kterém se praví, že tedy vítají pozitivní vývoj a snížení chybovosti, ale stále ještě to podle jejich názoru není situace, která by byla uspokojivá. Ano, oni mají právo, ale většina rady zkrátka hlasovala pro udělení absolutoria a proto jsou tedy ta doporučení rad zemí. Ano, oni to takto konstatovali a proběhla diskuze, byly tam nějaké země, které byly proti tomu. Byla, byla, proběhla o tom v radě. Ano, dřívější udělalo, že je potřeba to nejrůznějším způsobem koordinovat, je potřeba do toho zapojit i reporting ze z vnitrostátní strany, potom účetní dvůr, rady, pak tedy přijdou teprve doporučení a právě proto je poměrně těžké to zrychlit. Další věc, rada, vy jste hovořil o tom neoficiálním dokumentu. Ano, bylo to představeno na výboru stálých zástupců a výbor stálých zástupců Koreper poskytl mandát pracovní skupině, která se tedy má touto záležitostí zabít závěrem, tak eh, to bude postoupeno dále. A jak dlouho to všechno bude trvat? Eh, to bohužel v tuto chvíli nevím, protože oni o tom v tuto chvíli diskutují interně v rámci. A jde tedy o ten případ, který Olaf vede proti Ázu. Proti EASO. Možná, že by bylo nejlepší, pokud bychom vycházeli z toho, že možná, že by bylo nejlepší, pokud bychom vycházeli z toho, že to tedy OLAF zatím vyšetřuje, že zatím probíhá vyšetřování a že zatím nepadl žádný definitivní závěr. Jakmile bude to vyšetřování dokončeno a jakmile OLAF dospěje k nějakému závěru, tak se rada rozhodne, eh, jak se jak tedy přistoupí eh, k této agentuře a možná, že dojde k revizi, ale zatím není nic jasné. Pokud jde obecně o agentury, tak rada eh, eh, tedy identifikovala určité závěry účetního dvora, které se objevují tedy v doporučeních, ve zvláštních zprávách. My jsme si vzali k srdci to, co jste říkali o OLAFu, o vyšetřování OLAFem, ale také o dalších agenturách. Právě takto rada postupuje a já v tuto chvíli nemohu říci, jestli je to formální nebo neformální postup, ale zatím ta práva, práce vypadá tak, že tedy agentury nejsou pojímány nějak specificky, nějak zvlášť. Paní Kapel se ptala na Evropský rozvojový fond a pan Novakovský také položil jeden dotaz, na který jsem mu zatím nedostalo odpovědi, a pan Celer ještě. Mr. Celer. Že pan Celer má slovo. Ja, äh, Frau Stever. E, vážená paní ministřině, vím, že vy nejste ta správná osoba, v které bych měl položit tady tu otázku. Já vím, že vy máte pozitivní vztah k právu na spolurozhodování Evropského parlamentu, a to nejenom moment výjmuly a pomocí toho ta regulace těch lhůt, to jde, že by se řeklo, že do roku 2019 prostě nejdou, nedospějí k svým vlastním hlasem a to též bude platit i pro budoucí parlament. A členové rady by si měli být vědomi a požívat svých práv. Děkuji vám. Yes, thank you. Um... A požívat svých práv. Děkuji vám. Yes, thank you. Um... Děkuji. Ano, beru na vědomí. A vyřídím to kolegům, pochopitelně. Co se týče toto absolutorium se týká rady a dalších pracovních eh, streamů, takže k tomu se nedokážu vyjádřit. Děkuji. Možná ta poslední otázka byla týkala výsledků než chybovosti. Opět říkám, že zjednodušování a důvěra v celý proces musí jít ruku v ruce. Když se podíváme na postoj zemí jako Švédsko, Nizozemsko a Spojené. Děkuji vám. Já jsem také měl otázku, mohu-li. Ve výroční zprávě účetní dvůr už roky uvádí, že členské státy věděly, či měly vědět o tom, že dochází k jistým nesrovnalostem. A zajímalo by mne, jestli v radě probíhala mezi 27 či 28 ministry financí diskuse o tom, jak by se tento problém dal vyřešit. Jak zajistit, že státní zprávy a členské státy budou více odpovědné a budou přistupovat k těmto zprávám odpovědně, tak aby se na to nemusel účetní dvůr stěžovat. A to je zase otázka správného hlášení členskými státy a identifikace chyb. Ty informace, které by byly schopny identifikovat chybu, tak přesto tu chybu nenašli a nahlásili výdaj komisi. Rada tedy apeluje na... Nevím, jestli jsem tím odpověděla na vaši otázku. Tak já se dívám, jestli se ještě někdo hlásí. Prosím, pan Cele, máte slovo. Závěr to EDF, nebo je to napojeno na dohodu z Kotonu, která vyprší v roce 2020. Tímto velice rychle být zahájena. Evropský parlament požaduje, aby rozvojový fond, který je mimo rozpočet, tak, aby mohl zaplňovat, přidávat prostředky do těch svěřeneckých fondů, které byly založeny například pro pomoc Africe. Tam se jde o tom, zda by měl být zapojen fond EDF do evropského rozpočtu. Možná by to mělo být nějak účelově navázáno, že by pak měl být k dispozici pouze pro rozvoj. oporu. Kusím odpovědět. Toto je také otázka, která se přímo nevztahuje k udělení absolutoria. Mohu ale říci, že to bude součástí dalšího vyjednávání víceletého finančního rámce, které začne po předložení návrhu komise. Teď se mohu podělit pouze o náš. Otázka zní, jestli EDF bude v rozpočtu anebo mimo něj. My bychom rádi, aby nebylo v rozpočtu EU. Co se týče vyjednávání a pokračování dohody z Kotonu, tak tomu já se vyjádřit nemohu. Děkuji mnohokrát, že to bylo dobré první setkání. Vy jste otevřeně odpověděla na naše otázky a je důležité si takto vyměňovat názor. Jsem hovořila příliš dlouho, ale přesto mohu závěrem pár slov s vaším dovolením uvést. Za prvé bych velmi chtěla poděkovat za užitečnou výměnu názorů. Podobné věci, že chceme společně dosáhnout zlepšení tak aby jsme získali bezpodmínečně pozitivní. Vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, přeji vám mnoho štěstí během nadcházejících týdnů ve vaší práci a děkuji mnohokrát za tuto spolupráci. Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat Dobře, a tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Je to zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, Spravodajkou je Karin Karenbach a jde o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora číslo 16 2017 o plánování rozvoje venkova, méně složité a více zaměřené na potřebné výsledky. Máme mezi sebou i zástupce Evropského účetního dvora, konkrétně Januše Vojčechovského. Já doufám, že jsem jeho jméno vyslovil správně, říká pan předseda. Pokud by souhlasila paní zpravodajka, tak bych navrhoval, aby nejprve na úvod pohovořil pan Vojčechovský a následně paní zpravodajka. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, paní předsedo, pane předsedo. And, uh... Děkuji. Dovolte mi, abych tedy jménem Evropského účetního dvora představil zvláštní zprávu, která se eh, tedy věnuje plánování rozvoje venkova, které by mělo být méně složité a více zaměřené na potřebné výsledky. Rád bych vám ukázal stručnou prezentaci, pokud se mi to podaří spustit. Počkáme, až se to podaří. Pokud se to nepodaří, dobře. Už to funguje, děkuji. Ještě by bylo dobré se dostat na začátek. Dobře, děkuji. Všichni dobře víme, že rozvoj venkova a s tím světá politika je velmi důležitou součástí společné zemědělské politiky. V Evropské unii na tomto poli vynakládáme 100 miliard euro během sedmiletého finančního období. Na tomto obrázku vidíme, že poměr jaký je poměr mezi dvěma pilíři, to znamená společná zemědělská politika a rozvoj venkova. Je to zhruba čtvrtina, to znamená rozvoj venkova představuje zhruba čtvrtinu eh, společné zemědělské politiky. Eh, zhruba 14 eh, miliard euro za rok. Celkem za to jsme tedy na zemědělství vynaložili 58 miliard, 40 miliard na přímé platby, 4 miliardy na tržní nástroje a 14 miliard právě na rozvoj venkova. Na této folii vidíte rozdělení rozpočtu v oblasti rozvoje venkova mezi jednotlivé země. Hlavními příjemci jsou Francie, Itálie 11 Německo 10%, Polsko 9%, Rumunsko 8%. To jsou nejvýznamnější příjemci v rámci programu rozvoje venkova. Na této průsvědce vidíte oblasti, které jsme podrobili auditu, máme v EU 180, 118 RDP, protože e, ten program je organizován na úrovni jednotlivých členských států v zemích, jako je Polsko, Rumunsko, Řecko a v některých e, členských státech je to organizováno na základně jednotlivých regionů, ať už je to v Německu, v Itálii nebo ve Španělsku. A účetní dvůr prověřil 10 RDP v Polsku, eh, v Rumunsku, v Rakousku, v Řecku, v Irsku a ve, Val- ve Valonsku, v Bádensku, Württembersku, eh, v Německu, eh, v kampánii v Itálii. My jsme kromě toho v Anglii a v Dánsku využívali revize interního auditora. To byla tedy to byl druhý způsob kontroly. Jaké byly otázky, které jsme si při tom auditu kladli? Snažili jsme se zjistit, jestli se tedy dostatečně soustředíme na výkon. také šlo o to, jestli RDP mohou přispět k lepším výsledkům. A také jsme si kladli otázku, jak ten programovací proces spravovala komise. A nyní se pojďme podívat na hlavní závěry. Na oficiální závěry naší zprávy. Dospěli jsme k tomu, že RDP jsou příliš obecné, příliš dlouhé, složité, programovací proces je příliš zdlouhavý a RDP jsou nedostatečně zaměřeny na výsledky. Pokud budu hovořit méně oficiálně, tak eh, bych možná řekl, že se to dá schrnout jako 4L. Ty programy jsou příliš rozsáhlé, příliš dlouhé. To, ten programovací proces je příliš dlouhý, long, je příliš pozdě při, eh, přijímán a realizován late a není dostatečně orientován na výsledek. Proč jsem, eh, proč se domníváme, že jsou ty programy příliš rozsáhlé? Na tomto obrázku jsem se snažil ukázat, jak rozsáhlé ty RDP jsou. Na této folii jasně vidíte, že v minulém programovém období 2007 až 2013 průměrná velikost RDP činila 459 stran. Nejrozsáhlejší program v tom předešlém programovém období byl, byl v Bádensku, Württembersku a měl více než 700 stran nejútlejší byl v Rakousku, ten čítal toliko 370 stran. V současném programovém období 2014 až 2020 ten průměrný rozsah činí už 781 stran a například v Řecku je to více než tisíc stran. Pouze v Irsku byl eh, ten program o jednu stránku kratší. Oproti 457 stránkám v minulém programovacím období to v tomto období bylo pouze 456 stran. Obecně řečeno, můžeme konstatovat, že každý z těch programů je mnohem rozsáhlejší než v minulém období. Z našeho hlediska jsou ty dokumenty příliš dlouhé, složité, komplexní a Evropská komise zkrátka od členských států požaduje přílišné množství informací. Po mnoha jednáních, která jsme vedli a která se snažila o zjednodušení společné zemědělské politiky, já vím, že i s vámi v tomto parlamentu jsme o tom diskutovali ve výboru Agri a v jiných výborech. Bavili jsme se o tom, že je potřeba Eh, zjednodušit společnou zemědělskou politiku. Dnes tedy eh, Kopak Ožeka, významná zemědělská organizace, eh, zdůraznila, že zjednodušení SZP je naprosto nezbytné. Ale to, co jsem právě ukázal, dokazuje, že tohoto cíle jsme nedosáhli, že tady zkrátka máme programy, které jsou příliš komplikované, které zkrátka zemědělci nejsou schopni pochopit. Je to soubor velmi zajímavých dat, které je ale možno využít spíše k akademickým účelům a pro zemědělce nemají až takový význam. To je závěr, který z toho můžeme vyvodit a který je velmi důležitý. RDP a celý programovací proces eh, je příliš zdlouhavý, příliš dlouhý. Na této folii vidíme, jak dlouho celý ten proces programování trvá. Pokaždé je to o něco méně než jeden rok, zhruba 11 měsíců. Některé programy byly připraveny rychleji, jiné si naopak vyžádaly větší množství času a z našeho hlediska je to zkrátka doba, která je příliš dlouhá ztrácíme, tam, ztrácíme tím moc času. Další věc, další závěr. Ty programy rozvoje venkova jsou přijímány příliš pozdě v rámci toho procesu. A já si myslím, že v tuto chvíli je vhodný okamžik pro to, abychom o tom diskutovali, protože v tuto chvíli se nacházíme v rámci toho programovacího období ve stejné době, ve stejném okamžiku, jako jsme se nacházeli v roce 2004. Je to doba, kdy začínáme diskutovat o nové společné zemědělské politice. Pokud se podíváte na tuto folii, tak nahoře v té horní části zakreslujeme situaci, která byla e, v období 2007 až 2013. První návrh Evropské komise se objevil v červenci roku 2014, 4, pardon, nařízení rady. Tehdy se jednalo o nařízení rady se stanoviskem parlamentu e, bylo přijato v roce 2005 a v roce 2006 už bylo vydáno prováděcí nařízení a vše bylo provedeno v roce 2007, eh, tedy v prvním roce nového finančního období bylo všechno hotovo. V tomto programovacím období to je jinak. V roce 2011 komise představila svůj návrh, bylo to v říjnu roku 2011. Příslušné nařízení Rady a parlamentu bylo přijato na konci roku 2013, 17. prosince roku 2013 a pr- komise prováděcí nařízení přijala v průběhu roku 2014 a to všechno je tedy v rámci toho procesu na té časové ose mnohem později než v minulém programovacím období. A tady vidíme, jaké, jaký to má praktik. Tohoto finančního období činí toliko 21%. 79% toho rozpočtu zatím nebylo vynaloženo. Dobí ta míra absorpce činila 29%. To je tedy průměrná míra absorpce. Možná, že ještě zajímavý se jednat o nové společné zemědělské politice, nové politice rozvoje venkova a tyto politiky už by měly být přijaty, protože pokud budou přijat, eh, agri-environmentální politika. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom, chceme-li ty prostředky používat efektivněji, kdybychom tedy měli konkrétnější cíle. kdybychom ty cíle politiky rozvoje vení. Já si myslím, že nejdůležitější z těch doporučení, která jsme formulovali, je uvedeno ve schrnutí naší zprávy. My tady doporučujeme, aby Evropský parlament, Rada a Komise zvároveň před stanovením dlouhodobých eh, rozpočtových cílů provedeny příslušné politické revize úvod eh, zvláštní, ke zvláštní zprávě, která je velice zajímavá. Nyní může zareagovat paní zpravodajka a mám tady již několik zájemců o slovo, obě vás, oba stínoví zpravodajové, pan Novakov a pan Fenagen, pan Enju a pan je ředitelem DG Agri referát A a rovněž bude chtít také zareagovat na některé otázky. Možná by bylo eh, lepší, kdybyste dostala slova přímo hned po paní Kádenbach, abyste mohl zareagovat na její slova, pak dostanou slova oba, oba řeční dělství. Děkuji, předseda. Navrhuji tedy, aby měl slovo nejdříve pan Milučev a bude moci zareagovat na představení zvláštní zprávy a pak budeme pokračovat Rozvoj venkova se stává stále důležitějším prvkem pro řadu občanů Evropské unie. Vzhledem k tomu, o jaké programy se jedná a jaké mají příjemce, bude možná třeba nastavit filozofii a logiku tak, aby ji ti příjemci pochopili. Když se setkáváme s občany z těchto regionů, tak se nám nebo mně minimálně zdá, že lidé raději půjdou do banky, vezmou si úvěr a zaplatí úrok, než aby museli celou věc probírat s konsultanty a museli absolvovat tvrdý, dlouhý a někdy drahý postup. Pokud tady máme velkou skupinu příjemců, kteří nechápou, jak funguje financování rozvoje venkova, tak je potřeba změnit způsob financování a nesnažit se vysvětlovat jim, proč je to tak složité. Já to neříkám proto, abych jenom tak samoučelně kritizoval. Ale přesto si myslím, že by bylo dobré ta ponaučení ze stávajícího programovacího období potrhnout a sečíst a nezapomínat přitom na to, že chceme-li zajistit dostatečné financování pro rozvoj venkova a politiku soudržnosti, tak je potřeba, aby to probíhalo tak, že každý příjemce se stane v uvozovkách velvyslancem Unie a toho programu že je bude zastupovat, protože jinak nikdo nebude spokojený. My nebudeme spokojení a jsme opravdu nejlepšími přáteli příjemců zde ve výboru kont, ale nebudou spokojeni ani příjemci, ani komise. Myslím, že není potřeba revoluce. Stačí postupné zlepšování v programování pro rozvoj venkova v období 2021 až 7. a blahopřeji členovi účetního dvora za eh, k velmi vysoké kvalitě této zprávy, kterou bychom měli co nejlépe využít. A v každém případě bychom o ní měli komunikovat. Je totiž potřeba, aby se zvyšovalo povědomí o tom, čeho jsme zatím dosáhli. Byť celá problematika je někdy složitá, podařilo se nám dosáhnout zásadních výsledků, a je potřeba poukázat na tyto úspěchy. Děkuji. Děkuji, pan Flanagan, prosím. Děkuji mnohokrát. Jak se říká, informace rovná se moc. A toto jsou určitě mocné informace, které můžeme použít při formulování další společné zemědělské politiky a můžeme se z mnohého poučit. Dívám se na míru čerpání, především na svou zemi, na Irsko. Měli jsme 52% a teď je to 38%. A překvapuje mě na tom jenom to, že to nekleslo ještě níže. Měli jsme složitý program, teď máme složitější program. Bylo by zajímavé vidět podobný graf s těmi 52 a 48 a 37 a 54 procenty, a že bychom měli těch 52 a 38%, které byly absolvovány v Irsku a v jiných zemích, rozděleny na ty částky, které se dostaly až k zemědělci. Ten starý program byl sice složitý, to je pravda, a lidé si na to stěžovali, ale minimálně dostali na konci nějaké peníze. Zatímco v tomto programu se potýkají se složitostí a kvůli té složitosti kvůli tomu, kolik stojí na plánování, nedostane příjemce skoro nic. Vím, že zemědělcům leží na srdci životní prostředí, ale také potřebují uživit rodiny. A určitě nechtějí, aby jediné, co jim zbylo z tohoto programu, jsou kupky vytrhaných vlasů na podlaze. Z minulých programů jsme viděli, že pokud lidé si mysleli, že z toho budou nějaké peníze, tak se více účastnili. Jak se dá ta absorpční míra zlepšit? Teď, co se týče programů zaměřených na výsledky a co se týče národního stanovování cílů, to je určitě dobrý nápad. Může se ale stát, že členský stát se nastaví strašně nízký cíl a pak řekne, my jsme se svým nulovým úsilím překonali dokonce ještě své plány v tom jim nikdo asi nezabrání. Mám k tomu tři připomínky. Za prvé, já jsem ze Spojeného království a všiml jsem si v tom kruhovém, konec nevyčerpalo. Teď to je čtvrtina celého evropského rozpočtu, říká se na začátku této zprávy. A zhruba polovina z toho se následně nevyčerpala. Peníze z příštího roku utrácejí za letošní výdaje. No a pokud tedy v zemědělském rozpočtu nevyčerpáváme, tak zjevně jinde v evropském roz... pracovníky, kteří berou plat. A zajímalo by mě, jestli účetní dvůr má informace o tom, kolik procent to je. Máme mladé. A... Byla nějaká souvislost mezi vlasy, kterým, které vám zbývají a komplexitou, tak to a platí i pro, mis, pro komisi, protože její podobné množství vlasů jako vy. A nyní paní kolegyně Aquilera Garcia. Děkuji. A Děkuji za pozvání, zastupuji výbor pro zemědělství. Děkuji za to, že jste mě pozvali a omlouvám se, že jsem přišla se spožděním, protože jsem byla na jiném výboru. Ráda bych položila několik konkrétních dotazů. Je tam patrná míra absorpce, které jsme dosáhli. U Španělska je to 13 a to je velmi pozoruhodné číslo. Proto bych u nás ve Španělsku je to tak, že těch programů rozvoje venkova máme celkem 18. jeden státní a pak celou zemi. A já bych se ráda zeptala, jestli toto rozdělení má nějaký dopad na horší či lepší eh, míru absorpce. Eh, ono je tohle eh, příslušnou analýzu. Omlouvám se, že jsem přišla se spožděním, nevím, jestli už jste o tom hovořili, pokud ano, tak by mě to mrzelo, ale jde mi o druhý pilíř, to jest, aby byla možnost eh, tedy vynakládat prostředky a ne všechny regiony a ne všechna města jsou na tom stejně, protože některé země tak to zároveň znamená, že zkrátka musíte do, najít ty prostředky na kofinancování dříve, než se do toho programu vůbec pustíte. Já vím na dostupnost těch zdrojů. V některých zemích je finančních prostředků k dispozici více a proto je pro mě snaží, snaží najít prostředky na pozici, ale zároveň je to tak, že ta krize zkrátka eh, má, má své důsledky, že se to projevuje i eh, na těch programech obdobími, legislativními obdobími, ale v tuto chvíli tedy máme současný rámec a reforma z roku 2014 ohlášeno na červen tohoto roku, to znamená na tento rok a já mám určité pochybnosti, jestli to projde tady v parlamentu, jestli to tedy bude přijat, se souvisí e, s těmi rozpočtovými záležitostmi, než s tou potřebou e, vytvořit novou politiku, která se bude snažit přizpůsobovat a zažívali druhou reformu během eh, tohoto programovacího období. Mě by to velmi zajímalo, zároveň si uvědomuju, že je to otázka, která je velmi složitá. Z výboru pro zemědělství přišli k nám do výboru, aby obohatili naše diskusy. Měli bychom takto častěji postupovat i u dalších témat. Stanou zástupci slovo, tedy nejdříve komise, prosím. Thank you very much. Děkuji. Opět jde o komplexnost politiky a především o složitost, které čelí koneční příjemci. E, zmínili jste poradenské služby. Pokud ten systém poradenských služeb dobře funguje, tak je pro zemědělce mnohem jednodušší získat příslušnou radu, příslušnou informaci, než jít do banky a požádat o úvěr. Snaží všeobecně viděno o sjednodušení a nyní tady bude na členských státech, aby rozhodli, co bude složitější a co naopak pro konečné příjemce bude jednodušší. Je pravda, že ty intervence eh, v budoucnu budou jiné. My v tuto chvíli tedy máme v tom základním aktu komise. My nechceme komplikovat zemědělcům život my se snažíme pouze do těch dokumentů vtělit to, co je, v souča- co je součástí nařízení. To znamená, že pokud tam budou obsaženy pouze ty základní požadavky na intervence, mají zemědělci. Vrátím se k otázce, kterou vznesl pan Flanagan. Je to věc, která nám jako komisi velmi leží na srdci. Jsou to ty nízké cíle. My se budeme do budoucna snažit zvýšit míru ambice a jsou součástí sdělení a my nyní pracujeme na těch konkrétních cílech, které budou jasně definovány v legislativě. Na základě těchto cílů následně tedy budeme definovat také indikátory, ukazatele, hovoříme o třech indik- skupinách indikátorů a na základě těchto ukazatelů společně se členskými státy budeme schopni eh, definovat míru ambice. Plány společné zemědělské politiky tedy budou obsahovat první i druhý pilíř a schválí je komise. To znamená, že tyto nízké cíle, jak jste sám řekl, už nebudou eh, součástí toho systému, protože se eh, mm, protože do toho bude zapojena i komise a bude to muset schválit. Další otázka týkající se Spojeného království, to se týká spíše kolegů z eh, generálního ředitelství pro rozpočet, ale pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tak je to tak, že pan Vojčechovský na počátku konstatoval, že v prvním pilíři se vynakládá zhruba čtvrtina prostředků, to znamená, že v tom prvním eh, pilíři nemáte tak nízký eh, poměr nebo nízkou míru, je tam ten poměr vyšší. Já si myslím, že v oblasti rozvoje venkova je to tak, že se, sem putuje zhruba 25 Určitě jsou tu některé pochybnosti týkající se určitých regionů, určitých členských států. My s nimi spolupracujeme a snažíme se, aby tedy ty peníze vynakládali, vynakládali rychleji a lépe. Nejsme zatím těmi eh, úrovněmi znepokojeni a zatím nemám pocit, že by z toho vyplývalo nějaké významnější riziko. Nyní k tomu, co řekla paní Aquilera Garcia. Ano, na první otázku vám přímo řeknu ne. Není tu žádná souvislost eh, mezi tím, jestli dotyčný členský stát má pouze, jenom, eh, pouze jeden program rozvoje venkova, anebo jestli jich má víc. Uvedu příklad. Německo, to je federální stát, eh, to znamená, že programy se tam zpracovávají v jednotlivých spolkových zemích a funguje to poměrně dobře. Uvedu příklad i jiných států. Například ve Francii mají regiony, v některých regionech to financování probíhá velmi dobře, eh, jsou nadprůměrný ve Španělsku. Já jsem neuvedl Španělsko, ale vy jste sama řekla, že právě Španělsko je příkladem země, která má nízkou míru absorpce v době, kdy jsme tedy schvalovali tento dokument, tak jsem byl ředitel zodpovědný za Španělsko a musím říci, že tady bylo velmi eh, složité spolupracovat se španělskými regiony a včas schvalovat ty programy. Dokonce jsme v některých případech naráželi na politické problémy, protože kvůli nízké míře absorpce nechtěli tedy eh, ty záležitosti rychle schvalovat. Další otázka se týkala kofinancování veřejných prostředků na rozvoj venkova. Víte, že v některých eh, případech, například v oblastech soudržnosti, máme tedy vyšší míru eh, v rozpočtu, ale máte pravdu, že to je velmi obtížná otázka a já sám za sebe nemohu rozhodnout o tom, jestli v rámci rozvoje venkova bude požadováno kofinancování. Máme možnost od kofinancování upustit, anebo tu míru kofinancování významným způsobem snížit. Další další věc, další otázka, která ale odezvu na naši zprávu. Já se nyní tedy vyjádřím v polštině. Takže odpovím na další otázky. Děkuji mnohokrát, paní Karelbach, za dobrou reakci na naši zprávu. Hovořila jako zpravodajka. A děkuji také mnohokrát za to, že jste zmínila, že účetní dvůr představuje z autora zajímavý analytický dokument, který bude zhrnovat naše zkušenosti z řady zpráv. A doufám, že Evropský parlament zhledá tuto zprávu užitečnou ve své další práci. Pocit, že všichni chápeme, že pracujeme směrem ke společnému dobru a to znamená ke zjednodušení a zlepšení společné zemědělské nějakého, nějakého složitého poradenství. Ale také musí být srozumitelná pro běžné občany, kteří nejsou zemědělci a kteří ze svých daní financují společnost. Co se týče pana Flanagena, děkuji vám mnohokrát a panu Eniu také za vaši otázku, aby takovýto přehled se dostal do plánu práce na rok 2019 a právě zabývat se otázkou, kolik peněz šlo země. Pan Agnew se ptal na podíl Spojeného království, který je 5%. Ale máte to popsat. Čili docházelo k takovýmto převodům prostředků. A nakonec jsem také chtěl poděkovat paní Aguileře Garcia. Plánujeme, byť tedy to ještě nebylo schváleno, tuto kontrolu programu rozvoje venkova a zaměříme se na to. Je to určitě politická otázka. Často to vychází z nastavení systému v členském státě. Jestli to programování probíhá uh, na... Takže, abych to zhrnul, pane předsedo, děkuji ještě jednou moc za příležitost odprezentovat tuto zprávu.